Vážení kolegové, tak prosím posaďte se. Prosím, kolegové, posaďte se všichni. Dobré ráno. Rád bych v první řadě schválil pořad jednání. Má k němu někdo nějaké připomínky? Ne, takže pořad jednání je tímto přijat. A můžeme přistoupit k bodům 2 až 4 pořadu jednání. A, jak víte, Tady se jedná o volbu druhého, třetího a čtvrtého místo předsedy. Velice mne těší, že již splňujeme podmínky a můžeme přistoupit k hlasování, abychom dokončili složení našeho výboru a mohli zase fungovat podle pravidel a plnit naše povinnosti a zodpovědnosti. Asi nemusím připomínat, proč jsme přerušili volbu dalších členů Byra. To nové pravidlo ještě nebylo ujasněno na základě dohody mezi politickými skupinami a proto jsme tu volbu nemohli dokončit. Ale nyní jsem přesvědčen, že podmínky splněny jsou a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Máme tu i náhradní Baky, které tu zastupují řádné členy za SND, Eva Kali, zastupuje Katalin Ivan, Ivo Cany, Paula Tanga, Simona Bonafie, Gina Morgano. A za, dále tu máme zastupce Benda Lukeho za ALDE. A máme tu zástupce Norberta Neubernhonzena a nemám tu informace o dalších náhradnících. A máme také dosažené kvórum pro zajištění platnosti hlasu. Bernde. A já jsem trošku zmaten, samozřejmě to se netýká k podstatě, pod, jenom chci říci, že to tu možná právně nebude úplně eh, v pořádku. Náhradník musí být náhradníkem ekonu, anebo to může být jakožto náhradník jakýkoliv poslanec parlamentu. Já jenom eh, chci, aby následný výsledek nebyl opravdu pochybněn, to by asi bylo směšné. Předseda, jak víte, existuje tu možnost, tedy platná i pro hlasování, a analogicky předpokládám, že se to uplatňuje i na volbu, že je tedy možné eh, použít eh, i jiné náhradníky. Ti, které tu mám, ale eh, nespadají do té možnosti, kterou tu zmiňujete ale opravdu, alespoň z toho, co jsem si tu přečetl, jsou to všichni náhradníci v rámci výboru Ekon. A nyní jsme tedy prověřili i kvórum a chci vyzvat tedy k nominaci v první řadě pro volbu místo druhého předsedy. Takže návrhy Permaš Beres. Děkuji. Já bych chtěla navrhnout Petra Simona na tuto funkci. Děkuji vám. Kandidát byl nominován. Kandidát souhlasí s nominací? Ano. Ano, kandidát je řádným členem výboru EKON a také vyplnil své prohlášení finančních zájmů a e, navrhuji tedy, abychom ho zvolili aklamací. Congratulations and you now should move here. A prosím, přejděte k nám k předsednickému stolu. for the election of the... A nyní volba třetího místo předsedy. Zase se ptám, zda tu máme navržené kandidáty. Prosím. Ráda bych navrhla Kate Swinburne. Souhlasíte s nominací? Ano, eh, Kate je eh, řádnou členkou výboru Econ, stejně tak také předložila řádně vyplněné prohlášení finančních zájmů a opět i můžeme zvolit aklamací. Congratulations. Gratuluji okay, a děkuji. A i vás tedy zvu sem mezi nás k předsednickému stolu. No- A nyní tedy návrhy na místo čtvrtého předsedu. Pane předsedo, za skupinu EPP bych chtěl navrhnout našeho kolegu Luďka Niedermayera. Děkuji vám. Kandidát souhlasí s tímto navržením. Ano, stejně tak je kolega řádným členem výboru EKON a také předložil řádně vyplněné prohlášení finančních zájmů, takže gratuluji. Excellent. Now with the... Výborně. Biro je plně obsazeno. A můžeme pokračovat. Tímto se dostáváme k bodu číslo 5, sdělení předsedy. Mám tu informace o trialozích. Další trialog o sekuritizaci proběhlo eh, minulý týden mm, ve čtvrtek. Projednávala se témata jako legální transakce na programové úrovni a expozice vůči sekuritizaci a snižování úvěrových rizik, Nicméně zapotřebí ještě provádět další mm, diskuze, aby se projednaly ty mezaninové e, pozice a snižovala úvěrová rizika. Co se týče SCS, tam dosáhlo k podstatnému pokroku v e, požadavcích na rámec SCS Nicméně komise měla odlišné názory na certifikační procesy, role třetích stran v tomto procesu a mm, sekuritizace SDS, rizika retence. A tam v této věci se spoluzákonodárci rozhodli na metodě, ale bude se pokračovat na práci v tomto balíčku za účelem tedy sekuritizačního trhu. A je možné dosáhnout k zbližování. Zdá se, že obě strany jsou nakloněny ehm, tomu rejstříku údajů o sekuritizačním trhu, nicméně požadavky na maloobchodní e, stránky se ještě musí objasnit e, ve spojení s tímto rejstříkem. Nicméně i tady jsme se dohodli na metodice a tímto bych chtěl poděkovat komisi za velice konstruktivní přispění v rámci našeho jednání. A v neposlední řadě politická úroveň, a ta, a tam jsme se zhodli a, trialog z 22. února, kde se tedy e, rozšiřuje spolufinancování na EFRU, tam bylo dosaženo dohody. Některé návrhy parlamentu byly přijaty ze strany trialogových stran. Ty návrhy, které navrhují dodatečné informace na reforming, reporting příslušné agentury, takže tady mohu panu Stolojanovi, panu zpravodaji poblahopřát. A opětovná konzultace na úrovni výboru se plánuje 22. března. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6, to je rovnocenost předpisů třetích zemí, výměna názoru s Evropskou komisí a s evropskými orgány dohledu. Tady bych rád u nás přivítal Olivera Gersana, generálního eh, ředitele DG FISMA a také tři předsedy eh, našich eh, orgánů dohledu Andre Ira, Iva Čera, Gabriel Ibarkino a Steven Čer. Myslím si, že tato diskuze je velice dobře načasována na to téma, které jako takové je velice důležitým tématem a, a je vlastně středobodem pozornosti i toho nadcházejícího jednání ohledně odchodu Spojeného království z Evropské unie. Je to velice aktuální téma. Jsem rád, že máme tedy příležitost si vyměnit názory s tak významnými partnery. Navíc asi víte, že komise v nedávné době zveřejnila dokument, myslím, že to bylo sdělení právě na toto téma. A nyní bych tedy rád zahájil eh, tuto výměnu názoru. V první řadě pan Gersan, máte slovo na pět minut. Thank you very much. Uh, uh, good morning. Děkuji. Dobrý den, vážení poslanci. Děkuji za tuto příležitost s vámi diskutovat o práci komise na ekvivalentnosti regulačních režimů. Je to velmi aktuální diskuze, protože my jsme Eh, už 27. Eh, zveřejnili pracovní materiál, který hodnotí náš dosavadní přístup. A stejně tak jsme první diskuzi měli s místo předsedu komise Dombrovským. O čem eh, to tedy je, tato ekvivalentnost? Režimy třetích zemí byly vždy důležitou součástí legislativy Evropské unie v oblasti finančních služeb. V legislativě, kterou jsme přijímali od globální krize, jsme vždycky zkoumali, jestli us, bude potřeba přijímat ustanovení týkající se třetích eh, zemí a vždy, kdy, když ta A vždycky, když eh, jsme se rozhodli, že tak je, tak jsme eh, zvážili všechny aspekty a vytvořili jsme příslušná pravidla. Finanční trhy nejsou pouze trhy Evropské unie, jsou to globální trhy a je to potřeba zvážit, jak zacházet se zahraničními subjekty a jak přizpůsobovat eh, ty zahraniční standardy, jak které se přijímají na mezinárodní úrovni s příspěvkem Evropské unie. Všechna tato ustanovení se třetích zemí jsou užitečným nástrojem, které by měly zkoumat, jestli mezinárodní standardy eh, se efektivně aplikují také mimo Evropskou unii. My Ekvivalentnost znamená eh, plnit cíle ohledně obezřetnosti. Chceme se vyhnout tomu, aby naše finanční systémy eh, sem vnášely nepřeměřená rizika. Chceme se také eh, vyhnout tomu, aby docházelo k vyhýbání se regulační arbitráži. Kdokoliv nebude hrát podle pravidel, může potenciálně vytvářet eh, rizika pro finanční stabilitu Evropské unie. V konkrétních situacích ekvivalentnost může <clears throat> pomoci vyřešit eh, zbytečné a ničivé extrateritoriální dopady vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou nastaveny ta zahraniční pravidla. Ekvivalentnost se zakládá na posouzení relevantního regulačního a dohledového systému ve třetí zemi. Jako proces to má sloužit zejména k tomu, abychom posoudili, jestli pravidla v této třetí zemi dosahují stejných regulačních a dohledových výsledků, jako mají pravidla Evropské unie. Pokud je udělena ekvivalentnost, tak to umožňuje <clears throat> opírat se o tato pravidla a o dohled eh, té mimo Evropskou, té jurisdikce mimo Evropskou unii v speciální oblasti bez toho, aby byla ohrožena finanční stabilita a nebo fungování trhu. Obecně vzato tedy v Evropské unii ty ekonomickostní režimy třetích zemí mají odlišné prvky, co se týče jejich smyslu, parametrů, technických eh, pravidel a tak dále a také rozhodování. Ten hlavní důvod, proč nemáme jeden jediný instrument, abychom všechny tyto režimy mohli postihnout, je to, že je vždycky potřeba zohlednit specifický regulační cíl dané legislativy. Jinými slovy, nemáme jedinou legislativu, která by řešila všechny věci na finančním trhu a proto eh, vždycky dávalo smysl řešit problémy s případ od případu. Já vím, že na to jsou různé názory, včetně tohoto výboru. Náš pracovní materiál ukázal, že míra flexibilita umožnila eh, eh, našemu režimu ekvivalentnosti se osvědčit. Mohl bych porovnat eh, dva soubory požadavků na ekvivalentnost. Asi budete souhlasit s tím, že ověřovat solidnost například režimu podávání informací v průmyslu těžby se, těž, se liší od průmyslu, který má na starosti například posuzovat ekvivalentnost ratingových agentur. Před asi dvěma lety můj předchůdci vedl podobnou diskuzi s tímto výborem, výborem připomenul důležitost přiměřenosti, tedy že nemůžeme používat stejné měřítku pro hodnocení rizik v jurisdikcích, na které to má malý dopad, nebo jurisdikcích, na které to má velký dopad, které jsou propany se všemi ostatními trhy. Protože tam se to vyžaduje důkladnější posouzení a to právě proto, že je tady velké jádro těch služeb, eh, které fungují na eh, finančním trhu Evropské unie. Z těch prvních reakcí na náš pracovní materiál tak se zdá, že toto vyvstává zejména ve vztazích eh, se Spojenými státy a já si velmi dobře pamatuju, že Steven a já jsme vedli dlouhou diskusi o regulačních praktikách ve Spojených státech. Z těch eh, prvních reakcí na náš pracovní materiál by se zdálo, že <clears throat> přiměřenost je tedy novým prvkem tohoto přístupu posuzování ekvivalentnosti, ale je to už eh, stávající eh, prvek toho přístupu, který jsme vždy měli. No, my to teď zavádíme do praxe v celé řadě případů. Rád bych také vysvětlil, eh, co jsme chtěli dosáhnout tím, že jsme zveřejnili ten náš pracovní materiál. Je to v podstatě jakási inventura, přehled eh, procesu posuzování ekvivalentnosti se třetími státy v oblasti finančních služeb. A to na základě dosavadních zkušeností. Je to inventura, která ukazuje, jak eh, efektivní je efekt, eh, eh, posuzování ekvivalentnosti se zeměmi mimo Evropskou unii v oblasti finanční regulace. Hlavním cílem je ochrana finanční stability a integrity trhu a my si myslíme, že po té době, kdy to funguje potřeba, tyto údaje zveřejnit. Práva ukazuje, že potřeba nadále pracovat na zlepšení toho celkového rámce, aby byl efektivnější. Také jsou tady argumenty pro další rozvoj toho, z těch současných přístupů posuzování proporcionality a hodnocení rizika. Navrhuje se tady také, že role evropských dohledových agentů by měla být jasnější. A to jak s ohledem na posuzování regulačního dohledového rámce zahraničních jurisdikcí, ale také v oblasti monitorování a dodržování ekvivalentnosti v okamžiku, kdy je ekvivalentnost pozitivně posouzena komisí pracovní materiál nějak eh, eh, neprezentuje žádnou novou politiku nebo nové návrhy, spíše se snaží vyjasnit, co může komise v tom rozhodování ekvivalentnosti dělat. Otázky jako přiměřenost nebo eh, rozhodování na základě rizik jsou věci, které nebyly plně pochopeny všemi účastníky trhu a my chceme, abychom fungovali transparentně a ještě předtím, než skončím, pane předsedo, tak bych se chtěl vyjádřit k načasování. My jsme analyzovali ekvivalentnostní režimy už nějakou dobu. Naším původním úmyslem bylo zveřejnit toto zprávu eh, v rámci toho, čemu říkáme call for evidence, což eh, <clears throat> bylo právě jakýsi přehled eh, finanční regulace v oblasti EU. Ta, ta analýza by teda, tedy měla být čtena v souvislosti i s, tou efektiv, s tím posuzováním efektivnosti legislativy, kterou Evropská unie přijala po krizi. Takže to bude pokračovat průběhu tohoto roku a samozřejmě, že budeme moci navrhnout <clears throat> přehodnocení na základě toho, co jsme se dozvěděli během tohoto úkolu. A s tím jsme také přistupovali k té výzvě pro předložení připomínek. Samozřejmě v následné práci bude komise, eh, nebo komise uvítá jakékoliv příspěvky od parlamentu a děkuji se na diskuzi. Eh, pardon, těším se na diskuzi s vámi. Thank you very much eh, to Olivier Gersan. Děkuji panu Olivier Gersanovi a nyní uh, pan André Ria. Pani André Ria. Děkuji vám. Eh, tak již tady byla, eh, byl popsán ten současný eh, přístup k té ekvivalenci, pokud se týče regulačních rámců třetích zemí. Tady nejde o mm, jaksi posuzování těchto regulačních rámců, ale spíše posouzení těch hlavních principů, kterými se řídí. Jak již bylo řečeno, je zde poměrně slušná míra Eh, možnosti posouzení a flexibility. De facto posuzování té ekvivalence je ve třech oblastech, to znamená eh, nízké, eh, nízká rizikovost, dále proporcionalita a důvěrnost. To třeba centrální vlády mohou vytvářet instituce a pokud ten regulační rámec je e, e, uznán jako ekvivalentní a e, jsou zde dostatečné a adekvátní požadavky, pak je možné toto označit za nízko rizikové oblast. Pokud se týče konfidenciality, tedy důvěrnosti, tak to se týká opět dozorových orgánů třetích zemí. A v podstatě je třeba, zda je zde dostatečná důvěrnost eh, ohledně informací nezbytných pro dohledové účely. A eh, tady hm, je možné posoudit eh, možnost a míru spolupráce. Pak je tady konsolidovaná supervize, což je možnost, aby příslušný orgán EU Eh, přistoupil ke eh, konsolidované supervizi. Toto je mm, nezbytné, pokud tedy je zde vhodný eh, rámec a je možné zjednodušit struktury skupin. Ekvivalenci eh, samozřejmě posuzuje komise, eh, někdy na základě technické rady pomoci evropských eh, dohledových agentur, přičemž se soustředujeme na ustanovení CRR a CRD hm, ohledně důvěrnosti. Posuzujeme také rizikovost v rámci osmi zemí eh, pro ekvivalenci ustanovení CRR. Eh, eh, třetí země, které jsou posouzeny EBA, nemohou tyto procesy posuzování sami posoudit. Jde to na základě pouze vyžádaných informací, které poskytují. Navíc eh, je to de facto posouzení jednostrané zcela v Evropské unie. Eh, vzhledem k tomu, jaké má eh, jaké výhody má pasporting, pokud se týče přístupu na společný trh, pak je možné tedy, aby instituce se usadily v jedné nebo ve dvou členských zemích a tam tuto obsluhovali celý trh. My eh, tímto způsobem eh, podporujeme aktivity eh, vůči třetím zemím, ale bohužel krize vedla k rozšíření různých ochranářských opatření. Čili z toho vyplývá z toho tedy vyplývá potřeba zjednodušení přístupu a prudenčního přístupu. Eh, jednou z metod je mezinárodní eh, tedy eh, holding, který bude jakýmsi zprostředkovatelem. Také CRD počítá s možností vytvoření takovéto zprostředkovatelské holdingové struktury, což samozřejmě významně zjednoduší situaci pro eh, firmy s celkové hodnotě menší než 30 miliard eur. To znamená eh, výrazné zjednodušení bankovní činnosti eh, firm ze třetích zemí, přičemž se posiluje dodržování mezinárodních standardů. A zde je možné také přeskoumat roli tohoto silnějšího Eh, procesu ekvivalence. Jak již bylo řečeno, eh, efektivní režim ekvivalence to je nejenom otázka jednorazového posouzení, ale vyžaduje si také eh, průběžný dozor, pokud se týče vynucování a fungování tohoto, na celého tohoto procesu, tohoto systému. No, tak to můžeme tedy přispět k efektivnosti toho posuzování eh, ekvivalence eh, vzhledem také k dostupným zdrojům. Eh, to znamená, že my musíme velice pečlivě brát v úvahu také to, jaký význam zde hrají zdroje. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že se mohu účastnit eh, tohoto, této výměny názoru. Eh, pojišťovací eh, odvětví je, má tedy silně mezinárodní charakter, to znamená, že solvenci a prudenční režim podle směrnice Solvency 2 se zde správně uplatňuje je třeba eh, zajistit finanční stabilitu a eh, zabránit tak eh, využívání mezer v zákoně a rovněž na druhé straně zbytečné regulace. V Solvency a v dalších nařízeních máme příslušné na ustanovení. Solvency 2 obsahuje tři různá k ekvivalenční ustanovení podle druhu firem kritéria eh, jsou různá eh, v těchto třech oblastech, které zde byly zmíněny. Je možné udělit ekvivalenci eh, pro, tedy bez omezení, bez časového omezení a nebo jenom dočasně s provizorními ustanoveními je třeba, aby třetí země ve svém režimu splnila eh, mnoho kritérií, včetně jejich implementace. Jde o to, abychom z hlediska politického, z hlediska výhledu eh, posoudili, zda výsledky budou podobné jako výsledky podle Solvency 2 je to eh, vyšší eh, princip, eh, který de facto má své požadavky na způsob vládnutí, dohled, efektivnost, veřejnou kontrolu a také kapitálovou přiměřenost. Posouzení závisí na výsledcích zkoumání. Ekvivalence Eh, znamená, že se musíme eh, intenzivně eh, zabývat vztahy se supervizorními orgány ve třetích zemích. Posouzení většinou jsou na základě vyplněných formulářů, ale pro plné posouzení ekvivalence se mohou také poskytovat, eh, vykonávat tedy mise přímo na místě a průzkum přímo na místě, eh, zejména jak se konkrétně eh, předpisy implementují. Kvalitativní posouzení si vyžaduje vždy Eh, velké zdroje ze strany Evropy i ze strany třetí země. Nicméně vše se vyplatí eh, ve smyslu zájemného pochopení regulačních režimů a také přiměřených regulačních standardů. Eh, máme zde tři plné posudky ekvivalence a máme 12 takzvaných gap analýz. Navíc provádíme dalších 11 posouzení s konkrétním zaměřením na eh, důvěrnost a výměnu důvěrných informací, což je samozřejmě zásadní pro eh, dobré fungování dohledu. Eh, ještě jeden důležitý bod. Tato, tyto posudky je třeba přeskoumávat a to pravidelně. Máme k tomu delegované akty komise pokud se týče regulace a dohledu, je tedy důležité sledovat vývoj ve třetích zemích, ale také je třeba monitorovat skutečnou implementaci dohledových přístupů. Navíc je třeba zajistit, že v tomto procesu je eh, jsou dostupné všechny relevantní informace ze třetích zemí a toto je velice, velice důležité. My nadále poskytujeme technickou analýzu, eh, aktualizujeme data a doufáme, že eh, samozřejmě eh, se bude brát v úvahu ta otázka důležitosti příslušných zdrojů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Steven Major, předseda ESMI. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Roberto. Také já chci poděkovat i členům eh, výboru ECON za to, že zorganizovali toto slyšení na tak důležité téma. Asi i já zopakuji některé informace, které zazněly z kvalitních projevů předřečníků. Na úvod bych chtěl říct, proč je to tak důležité, to téma rovnocenosti. V první řadě, protože trhy jsou globální a, a e, regulace supervize je důležitá i z národní i regionální perspektivy a otázka koordinace, konzistentnosti, to je třeba zajistit. A víme také, že i na trzích jsou rizika přeshraniční a, a je důležité zajistit, že naše trhy budou stabilní a ochráněny a nebudou nést negativní dopady situací z vnějšku EU. Nyní tedy tak nějak analyzujeme systém rovnocenosti toho, jak funguje, už tu zaznělo, jaké stávající mezinárodní prostředí, které se tedy mění a má dopady i na EU a už máme tedy podstatnou zkušenost s implementací systému rovnocenosti od tedy počátku implementace regulačního rámce, jakožto reakce na finanční krizi. Také bych rád uvítal ten zveřejněný stav dokument ze strany Evropské komise. Tam se zdůraznil, že nemáme jeden systém rovnocenosti, máme různé systémy a všechny se od sebe trošku liší, obsahují odlišné prvky, některé Eh, se soustředují na určité aspekty jiné na jiné, některé se eh, nazývají jako třeba pasy třetích zemí a podobně. Je důležité si ale uvědomit, že společným prvkem tady je, že potom zhodnocení vlastně spoléháte na ta pravidla vaší domovské země i na dohled a stejně je to tak i s výsledkem toho hodnocení. Ehm, tedy ne, není to úplně zhodné i eh, to hodnocení správního hlediska. A stejně tak i u našeho finančního nařízení nemáme úplně zhodné ekvivalenty, třeba když se podíváme na oblast UCITu. ESMA se tedy hodně zapojuje tady do toho hodnocení rovnocenosti. My jsme například také provedli, jak už tu zazněl ze strany Oliviera, Eh, do toho poradenského výboru eh, pro Amír a pro jiné oblasti. Následně komise mohla přijmout pozitivní rozhodnutí. Nyní máme 26 třetích zemí a celou řadu dalších agentur CCP, které uznává tedy eh, ESMA a více než tisíce MOU, eh, které jsme uzavřeli s příslušnými orgány třetích zemích. A také, jak zmínil Andrea, je to tedy velice i časově a zdrojově náročný eh, systém. Jaké jsou záměry tyto eh, požadavky na rovnocenost vůči třetím zemi? V první řadě snažíme se stimulovat tedy konzistentnost a harmonizaci těchto pravidel globálně. Dále je důležité, aby EU mohla kontrolovat rizika, ke kterým může docházet eh, ze strany účastníků třetích zemí na trhu, tedy aby vše fungovalo řádně a pak za třetí posílit to, že Evropská unie je tedy významné globální finanční centrum a že tedy i účastníci ze třetích zemí se tohoto trhu mohou účastnit. Stávající systémy mají tedy své přínosy. Jsem si jistý, že stávající systém rovnocenosti eh, přitáhne tedy i další účastníky z třetích e, zemích a že se tímto e, systémem dohledu podaří vymítit ta překrývání a narušování mezi jednotlivými systémy. Nicméně také jasné, že je třeba vše zanalizovat, zvážit, jak můžeme systém vylepšit, abychom se vyhýbali problémům. Už tu zazněly, existují to rozsáhlé variace a bez pochyby tu budou eh, rozdíly mezi různými finančními systémy, jak co se týče eh, biznisových modelů. Důležité je prostě, aby eh, si všichni měli tu možnost zvážit a uvědomit si ty rozdíly, které tu vnímáme a tak to nějak zefektivnit. To by bylo opravdu přínosné. Dále také to zaznělo z příspěvku eh, eh, komise, z toho jejich stav dokumentu, že aby bylo opravdu přínosné pokračovat s tím monitoringem a setkávání se za účelem právě toho dohledu a zapojení příslušných orgánů ty požadavky na zdroje v výkonu této činnosti, to si uvědomujeme. Orgány ze třetích zemí, které se chtějí registrovat na úrovni EU, musí platit poplatky i příslušné evropské orgány ostatně platí tyto poplatky, takže tím by se mohla vyřešit i ta otázka požadavku na zdroje. Ještě bych chtěl zmínit další dvě důležitá témata. Už jsme to z, e, zmínili i v naší výroční zprávě za rok 2015 tedy eh, skutečnost, že EU tento systém eh, uplatňuje, zatímco jurisdikce třetích zemí ne, to nás stanoví do takové nerovné situace, tedy naše subjekty vůči subjektům třetí zemích, ty tak jak nějak benefitují tady z této skutečnosti. Uh, zatímco tedy účastníci na trhu EU eh, se stále musí registrovat mimo EU. Za druhé, pak zase se to napojuje na tu otázku proporčnosti a rozsahu finančních trhů třetích zemích a relevantnosti finančního trhu EU, tedy do jaké míry máme dostatečné zajištění, že regulátoři třetích zemích budou řešit také ta rizika uh, účastníků z třetích zemí na trhu EU. My prostě na ně spoleháme, že jako tedy národní uh, regulační orgány se tímto budou zabývat, nicméně naše orgány mají minimální možnosti, jak sbírat informace ohledně jejich situace, a tedy eh, využíváme proto naše nástroje a možnosti eh, dohledu. Já bych nyní tedy přerušila, těším se i na výměnu názorů s vámi na tak důležité téma. Děkuji. Já vám děkuji eh, za váš příspěvek který byl opravdu zajímavý a užitečný v tom, jak tedy potvrzujete ten význam a úspěch tohoto schématu a také, že poukazujete na celou řadu otázek, které si ještě vyjadřují dostatečné propracování a pozornost, včetně toho, že je to tady náročné na čas i na e, zdroje. Myslím, že ty vaše poslední dvě připomínky, jak jste právě zdůraznil, tedy řekněme ta nedostatečná reciprocita a ta eh, dimenze či omezená příležitost eh, evropských orgánů hodnotit ten dopad eh, na evropský trh a tu potřebu spoléhat na orgány z třetích zemích, to je opravdu zásadní a je třeba to tedy zvážit. No a nyní tedy můžeme začít klást otázky. A z časového důvodu potřebujeme trošku seskupit ty dotazy, takže první bude Bulkar Každý dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Od eh, žádného z našich řečníků jsem dnes neslyšel Něco o Brexitu, což je velmi zajímavé, a o ekvivalentnosti po Brexitu. Takže mám otázku v tomto smyslu. Víme, že velká většina těch transakcí, většině, včetně transakcí, které jsou denominované v eurech, eh, provádějí firmy v City v Londýně. Takže my máme velké obavy z dalšího osudu těchto transakcí, poté co dojde k Brexitu. A já si myslím, že i bude potřeba přizpůsobit současnou legislativu, aby bylo jasné, že tyto transakce budou v budoucnosti spadat pod evropské instituce. Někdo si myslí, že systém ekvivalentnosti by byl alternativou. A no, mě by zajímalo, co si o to myslí komise. A myslíte si, že tento systém by poskytoval dostatek záruk pro to, abychom měli makrobezřetnostní, vysoce kvalitní makrobezřetnostní dohled. A druhá otázka. U některých účastníků trhu v oblasti finančních služeb je problém ekvivalentnosti v tom, že komise může kdykoliv stáhnout nebo zrušit to rozhodnutí o ekvivalentnosti. Myslíte si, že to je racionální? A jak bychom to v tom ohledu mohli zlepšit? Děkuji, to jsou Pan předseda ehm, se eh, dává slovo Pervanš Šperis. Já bych chtěla znovu použít to slovo Brexit protože eh, nemůžeme eh, od toho ohlednout a nemůžeme si myslet, že to všechno proběhne tak, jak se před, předem naplánuje. Nejprve k eh, proporcionalitě, to je podobný termín jako subsidiarita, je to takový vágní termín. Mě by zajímalo, co přesně to znamená a jestli bude potřeba to reinterpretovat s hlediskem nebo s výhledem na Brexit. A co přesně to bude představovat. Za druhé, některé legislativě, nebo až se bude upravovat, vyvstane otázka ekvivalentnosti. Víme, že ten stávající režim se zaváděl případ od případu, když se schvalovaly různé legislativní nástroje, ale já se ptám, jestli teď se dostáváme do situace, kdy by bylo dobře mít horizontální přístup, abychom se zabývali tím, jestli ty otázky spojené s ekvivalentností, na ve vztahu ke Spojenému království, abychom to neskoumali nějakým předem daným způsobem. A třetí aspekt, to je otázka stažení nebo zrušení toho rozhodnutí. V tom materiálu, který komise zveřejnila, to není uvedeno, takže to vypadá, že se to nikdy nestalo. Mě by zajímalo, jak ten postup může být zahájen, nebo může se stát, že by Evropský parlament požádal komisi, aby něco takového zahájila. Podle současného znění to tak nevypadá, ale mě by zajímalo, jak to v praxi bude eh, působit, jestli to bude nějaký nový prováděcí předpis a jestli je tady možné uvažovat o tom, že by to mohl eh, spustit Evropský parlament. Místo předsedkyně Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu velmi specifickou otázku, to asi nikoho nepřekvapí, zejména naše experty. To se týče toho nedávného rozhodnutí o konečnosti mezi Spojenými státy a EU. Pan Gesen a pan Majol eh, na to asi budou umět odpovědět. V rámci těch jednání o ekvivalentnosti mezi EU a USA tam šlo o více než jenom čistě posouzení pravidel. Komise zacházela do podrobností toho velmi odlišného systému ale také do podrobností těch samoregulačních organizací a odlišného právního rámce. Takže se uznává, že tady byly otázky spojené s konkurenceschopností, které byly součástí těch různých pravidel a které se tady do toho promítly. A promítly se i do toho závěrečného rozhodnutí o ekvivalentnosti. Samozřejmě Tady jsou i ty rozdíly v tom, jak se posuzuje finanční stabilita. Oba režimy se moc podobné nebyly. Likvidita by se přesouvala z jednoho eh, režimu, kde je kapitál, do toho, kde kapitál není. A pokud bychom nerozhodli o kvalitnosti amerického systému, tak ty jejich protěžky v EU by museli čelit vyšším kapitálovým požadavkům, takže v podstatě ten vliv se uplatňoval na špatném místě. Mě by tedy zajímalo, jestli je tedy možné, aby se přileželo k jiným aspektům než komunistní stabilitě. A za druhé se chci ptat, jestli komise má pořád obavy, že jakékoliv podkopání těch eh, likvida, eh, zásob likvidity by mohlo mít negativní dopad na trh a chci se zeptat, jestli jsou z toho nějaké lekce z tohoto konkrétního případu. Zajímá mě, jestli by směrnice Omnibus mohla tu rozšíštěnou legislativu sloučit tak, aby to rozhodování bylo přehlednější v budoucnosti. Děkuji. Dýv Děkuji, pane předsedo. Tato otázka se týká dohledu na CCP. V roce 2011 ECB dospěla k závěru, že uzavírání eh, transakcí v eurech by mělo spadat pod pravomoci ECB. To by mělo dopad na Spojené království, protože to je jedno z největších těch clearingových center, které je umístěno mimo eurozónu. V roce 2015 potom Obecný soud rozhodl, že Evropská unie nemá kompetenci pro takové rozhodnutí. Tato gamingová centra tedy mohou poskytovat služby bez ohledu na své umístění. A tyto CCP ze třetích zemí také mohou fungovat v Evropské unii za podmínky, že jsou uznány za koherentní. Což znamená, že po Brexitu Spojené království by se mohlo stát systémovým důležitým eh, účastníkem trhu mimo eurozónu. Já si nemyslím, že systém ekvivalentnosti byl kdy eh, vybudován nebo zkonstruován tak, aby mohl pojmout i takto velké, velká rizika. A proto by mě zajímalo, jestli komise zamýšlí rozšířit eh, pravomoce ECB o regulační pravomoci i v oblasti CCP. A obecněji, jaký bude přístup komise, až budeme hovořit o těch systémově důležitých, systémově důležitých objemech transakcí. Děkuji. Všechno velmi zajímavé otázky. Olivia Gersan jako první. Nevím, jestli mám čas na to, abych mohl odpovědět na všechno, takže se pokusím to nějak pojmout obecně. Burkhard Palc. Paní Svimpan se ptali na deriváty denominované v eurech a způsob, jakým eh, probíhá jejich clearing v Londýně. Potom jde o kompetence ECB když poslankyně, která se na to ptala, odešla, takže to na to povídat nebudu, abych ušetřil čas. A odpovím na otázku pana Balce. Všechno se odvíjí od filozofie. U těch derivat, derivátů vzniká problém, který souvisí i s obecnější politikou, ale to, co ECB požaduje, je měna článku 25, kde se stanovuje, je statutu, kde se stanovuje jednomyslnost, jednohlasnost. Jak bychom to navrhli, tak by se nám to asi nepodařilo včas eh, schválit. Jednohlasnost je tedy považovaná za problematickou, aspoň v současnosti, ale obecně řečeno bych se chtěl eh, znovu vrátit k té obecnější filozofii, o kterou se opírá náš materiál. V podstatě jde o to, jaká je míra systémových rizik, kterou eh, umožníte, kterou si myslíte, že jste schopni zvládnout. Musíte umožnit dalším důvěryhodným protěžkům, aby řídili část toho rizika, protože povaha finančního systému je taková, že je globální. Takže pokud bychom teď řekli, že nechceme řídit někde jinde žádná finanční rizika, tak bychom tím zvýšili fragmentaci, což by vůbec nebylo dobře pro světovou ekonomiku a rozhodně ani pro tu evropskou. Nicméně jsou tady určité limity toho, co můžete umožnit jako rizika vaší finanční stabilitě jurisdikci mimo EU a čím samozřejmě vyšší jsou ta rizika, tím více záruk budete chtít od vašeho partnera, abyste tomu mohli důvěřovat. A to byla klíčová otázka v jednáních se Spojenými státy. A byla to klíčová otázka pro obě strany. Museli jsme si vzájemně důvěřovat, že zvládneme ta rizika. My jsme museli důvěřovat jejich schopnosti vládat jejich eh, rizika protože v poslední řadě každý z nás má zodpovědnost vůči našem nebo svým politickým institucím v naší oblasti. A proto tento cíl klademe jako první před těmi riziky, které vyplývají z těch jurisdikcí jinde. Takže, co jsme se snažili dělat a co jsme také zveřejnili v tom našem materiálu, je to, že máme stupnici důkladnosti posuzování a přísnosti požadavků v závislosti na tom, jaká jsou rizika jsou, kterou tedy řídí ta druhá strana. A já si myslím, že ta otázka, na kterou jste se ptala, v podstatě byla, jestli je nějaký limit té úrovni, kdy už eh, ta rizika dále akceptovat nemůžete. A to je velmi politická, ale také velmi technická otázka. A chápete, že na tu politickou část té otázky odpovědět nemůžu. Ale chápu, že na to různě lidé mají různé názory. A teď eh, k otázce že BS. Eh, Jde právě o to, abychom se Eh, vyhnuli tomu, aby ta proporcionalita se zneužívala, protože je vágní. A proto jsme se snažili v tom našem materiálu to transparentně popsat, jakým způsobem ten pojem eh, vykládáme. A tak, abychom eh, tam popsali, že to děláme nediskriminačním způsobem. Samozřejmě tady máme určitý volný prostor pro posuzování tohoto pojmu, ale Snažíme se i takto aplikovat vyváženým, diskriminačním a konzistentním způsobem. A to se týká i toho stažení e, souhlasu, a tady možná se přijdu do angličtiny, jde potřeba zvědomit, že tady je souvislost mezi pravomocemi komise a tím, že k tomu potřeba nějaký prováděcí akt. Pokud máme být eh, důvěryhodní v našem řízení systému ekvivalentnosti, zejména v tom, jak se to v praxi provádí, protože můžeme se uvědomit, že budou přicházet různé změny legislativy, ale tady jde o tu implementaci a u ní ten dohledový orgán eh, může posuzovat eh, prakticky, jak to probíhá. My tedy vycházíme z toho, jestli máme nějakou zkušenost, jestli Máme od nich nějaké oznámení, že dojde k nějaké změně a na základě toho potom můžeme velmi rychle reagovat tam. Pokud eh, tak bude i pokračovat, tak potom můžeme rozhodnout o tom, že stáhneme nebo přerušíme platnost toho rozhodnutí jako valetnosti. a to můžeme dělat eh, i bez toho, eh, abychom museli o tom dlouhé měsíce diskutovat s parlamentem nebo s radou. Já chápu, že tady musí být nějaké společné porozumění toho, že to, co děláme, je správné a komise by asi nikdy nepřijala takový krok bez toho, aby parlament neinformovala předem nebo neinformovala uh, ECOFIN, ale pochybuji o tom, že by proto byl správný ten normální legislativní eh, postup pro tento typ situace. A stejně tak to platí pro udělování eh, ekvivalentnosti. Je to naprosto na našem posouzení, je to důležité, týká se systémových rizik. Je to politické v tom pravém slova smyslu? O tom mám určité pochybnosti, jestli by to mělo být eh, předmětem nějaké politické eh, polemiky, kde by se to vyžadovalo různé výměny nebo různé kompenzace. Děkuji. A teď Steven. Let me first... Tak dovolte, aby se zaměřil nejdříve na otázky ohledně CCB a jak tedy se liší dozor, dozor eh, CCP eh, v Evropské unii a ve třetích zemích. Jak už naznačil Olivier, podle současného ekvivalenčního mechanismu je možné vzít v úvahu eh, velikost a význam finančního trhu třetí země. To bylo, se třeba promítlo v ekvivalenčním posouzení Spojených států, eh, kde eh, vzešly z toho specifické požadavky ohledně opatření pro stabilitu a další věci. A ESMA tedy má mnoho možností a pravomocí vyžádat si další informace. Ale tady skutečně máme e, velké pravomoci, ale nemáme žádné možnosti, e, e, pokud se týče posuzování té obecné situace, v té příslušné třetí zemi. Tady spoléháme plně na regulátora eh, té dotečné země. Eh, my tady nemáme žádné dozorové možnosti nebo nástroje, my můžeme požádat o další informace eh, v těch prvcích, kde se lišíme. Myslím si, že je velice Eh, důležité podívat se, jak, tomu, jak se tomu přistupuje v Ázii, v Ázii nebo ve Spojených státech. Zde se žádá plná registrace, plná supervize, eh, takže třeba eh, britské CCP jsou pod plným dohledem amerických regulátorů a teprve poté mohou si požádat o substitute compliance, ale tady se vychází, no přistupuje se k tomu jinak. Eh, když to srovnáme s evropskými CCBs eh, na evropské úrovni, třeba o eh, změnách modelu marže a tak dále, čili to, eh, ty pravomoci, které má ESMA k evropským CCBs, tak toto je daleko propracovanější než v případě třetích zemí. Pokud se týče eh, lokace eh, clearingu v eurech, a Olivier to řekl dobře, tak to, to je kompetence bankovní komunity, vlastně to je otázka ECB, to se netýká těch mikrosupervizorů. V rámci EMEA máme jasné eh, požadavky na eh, lokalitu, ale eh, neexistuje to třeba ve Spojených státech. Oni akceptují dolarové clearingy ve Spojeném království a jinde v světě. Pokud se týče euroclearingu, Eh, z hlediska eh, mikroprudenčního pohledu myslím, že jsou zde eh, ten, v tom ekvivalenčním systému jasné meze, poněvadž nám jde skutečně jenom o to, co je regulováno odlišně. Ve všem ostatním spoleháme na místního regulátora, na to, že se všechno tedy děje správně a v souladu se zákonem. Třetí otázka, konkurenceschopnost a stabilita a možnost oddělení těchto dvou věcí. Já si myslím, že stabilitu a konkurenci eh, nemůžete zcela oddělit, zejména kvůli derivátům, kde eh, to velice záleží na tom, eh, že firmy se mohou tedy přesouvat do Spojených států nebo ze Spojených států podle toho, jak ta stabilita vypadá. Ale eh, máme tady určitá omezení, pokud se týče eh, zapojení evropských firm, ale jak říkám, konkurence a stabilita, to jsou do určité míry provázané záležitosti. Eh, pak tady můžeme hovořit o legislativě Omnibus, ale toto je pro mě daleko obtížné. Eh, důležité je uvědomit si, do jaké míry lze zjednodušit celý systém a spolupráci, spolupůsobení jednotlivých legislativních aktů. A mm, prostě musíme brát v úvahu také to, že se liší trhy i obchodní modely. Děkuji. Takže další eh, okruh otázek. Matt Cathy tady není, takže Sven G. Velmi stručně. Eh, není mi zcela jasné eh, a eh, rád bych, kdybyste se k tomu mohli osobně vyjádřit. Jestliže vnímáme, jak bylo složité zajistit podobnou úroveň dohledu a regulace v rámci Evropské 28. A teď tady máme ekvivalenční pravidla, tak eh, já si říkám, ono vlastně eh, prověřit legislativní situaci a eh, dozor v, u našich partnerů, to trvá strašně dlouho, než se nám podaří dosáhnout jakési srovnatelnosti systému. Jak se dopracovat ke zdrojům toho, abychom byli schopni posoudit, jak se situace mění a a jak rychle se mění a tak dále. Skutečně to si vyžaduje o mnoho lidí a mnoho zdrojů. A já nevím, jak můžeme zajistit konvergenci dohledu, pokud nemáme v Evropě skutečnou eh, dohledovou pravomoc. Či mě by zajímalo, jaké jsou tady zdroje, které máte k dispozici. To mě není jasné. Zdá se, že ta otázka nabývá na významu s tím, jak se blíží Brexit okamžiku eh, v okamžiku Brexitu bude Británie super ekvivalentní samozřejmě. Takže jaké zdroje máme, odkud se vezmou ty zdroje? Máte, máte eh, dojem, že je dostatek zdrojů na to, abyste mohli se řídit doporučeními a rozhodnutími, které se přijímají? Pan Elman zde není, pan Mato tedy. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat předřečníkům. Budu hovořit o mm, rovnocenosti ve srovnání s globálními normami. Jsou tu určité kritiky vůči tomuto systému rovnocenosti, protože se zdá příliš eurocentricky z toho pohledu, že vlastně Evropská unie prostřednictvím rozhodnutí komise si uděluje určité pravomoci a může to být i e, odstraněno na základě našeho zvážení. Už na to poukázal kolega Balc. Co se týče naší oblasti finančních služeb, tady by to mohlo být podle našeho názoru zajímavé, když by se podpořila přistou, eh, při přijetí eh, globálních standardů, což je samozřejmě zapotřebí pro vyřešení sporu a tímto způsobem bychom vylepšili integraci globálního trhu v případě RFRC, ehm, co eh, jsme v mnoha případech tak, eh, takto na to poukazovali, bylo by to dobré také pro banky používat takovéto příklady. Takže můj konkrétní dotaz je následující. Jak nahlížíte na tu možnost globálních standardů jakožto alternativu tomu systému rovnocenosti v některých jiných oblastech regulace finančního systému? Děkuji. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Děkuji, Jakub von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že ten příklad CCP už sehrává tak důležitou roli. Do budoucna pravděpodobně budeme potřebovat nějaká taková Eh, takový trošku pohyblivý, takové pohyblivé měřítko, se třetí země, tady element eh, extrateritoriality a možná jako eh, poslední záchrana až repatriace. Když se podíváme na ten návrh Recovery Resolution nastávající, legislativu, tak myslím, že na takovýto eh, eh, klouzavý model nejsme příliš připraveni. To jsou všechno eh, rozhodnutí podle toho, jak to vidíme a tak dále. Rovněž personálně nejsme vybaveni. Já bych tomu ještě dodal, že de facto mm, nejsme dostatečně připraveni na to, abychom měli v Evropě jednotný dozor, který skutečně by měl příslušné pravomoce. Protože pokud chceme fungovat externě, tak potřebujeme mít vlastní velice silné instituce, které budou autoritu dovnitř i navenek. Tak já nevím, eh, co kdybychom eh, použili příklad těch CCPs, eh, podobně jako Spojené státy, tam už se používá mnoho ve velké míře tedy eh, ty, té exteritoriality. Čili to by nám mohlo pomoct, jak se tedy dopracovat tomto eh, sliding scale, to, to pružnějšího modelu. Eh, K MIFID a MIFIR. To jsou dva legislativní dokumenty, které by měly eh, do ledna příštího roku eh, být eh, v platnosti. A samozřejmě je to otázka, jak se přijímají ta ekvivalenční ustanovení. A jak to vidíte v souvislosti s MIFIDem a MIFIRem? Děkuji, Olivier Gerson. Děkuji. Pokud se týče zdrojů, jak se ptal eh, Sven Gigot, pokud chcete, abych vám řekl, že si myslím, že eh, Digi eh, ESMA by mělo mít více pracovníků než 308, tak ano, souhlasím. My se už tři roky snažíme otočit fokus od legislativní činnosti k implementaci. Samozřejmě na společném trhu, ale také eh, v zemích, s nimiž obchodujeme. Jsme přesvědčeni, že tak to má být, protože eh, my tedy si nemůžeme stěžovat, že se nedějí, dlouhodobé investice, když firmy nemají jistotu a to je vlastně naše vina. My eh, chceme tedy velice eh, eh, cíleně zlepšovat situaci. Já skutečně nechci žádné mm, Eh, žádné eh, nějaké další studie a vysvětlování. Já prostě chci mít něco, co bude snadno eh, implementovatelné a bude se snadno vynucovat. Čili prostě ekvivalenci. A to samozřejmě je nejenom o našich zdrojích, ale také o zdrojích agentur, které se zabývají tou supervizní ekvivalenci. Já myslím, že to Eh, jsme schopni udělat. Otázka je, jestli eh, tady co za to chceme zaplatit. Já si myslím, že f je eh, nezbytná, jinak bychom se odřízli od zbytku světa, od těch, kteří poskytují likviditu a investice také pro Evropu. To bych asi nedoporučil, na to bychom časem doplatili. Pokud se týče globálního standardu, to je zajímavá otázka. Nejde o alternativu, jde vlastně o základ. Pokud nemáte globální standard, je velice obtížné definovat ekvivalenci. Eh, de facto my tady máme dvojí standardy. My víme, že systémy eh, třeba Eh, jsou velice odlišné ve Spojených státech než tady u nás, ale proto my máme mezinárodní eh, standardy a de facto eh, to je jakýsi kompas, podle kterého se řídí možná debata. My se totiž shodujeme v základních principech. Chceme tím něco nahrazovat? Já myslím, že ne. Je, vzpomeňte si na Tylak. Eh, jenom eh, pojmy pro tylak, to jsou čtyři stránky. A, eh, a mm, pak tady máte dalších legislativní návrhy a to už nejsou čtyři stránky, ale to už je 60-70 stránek. Prostě jakmile se pustíte do legislativní práce, musíte si Eh, dohodnou na dalších věcech, které nejsou zcela explicitní na základě těch mezinárodních standardů. Eh, je, eh, je, jsme zvláštní oproti jiným částem světa, že my tady máme tady předávané pravomoci na eh, nadnárodní firmy, na nadnárodní instituce, čili to nikde jinde není. Co se týče MIFIDu, ano, na tom pracujeme. My jsme také eh, rozeslali eh, formuláře, dotazníky, abychom zjistili tedy, eh, kdo má zájem, třeba eh, evropský průmysl má eh, zájem o ekvivalenci, už máme několik odpovědí, čili kdy ta ekvivalence bude udělována, to ještě nevím, to prostě je příliš brzy, a, ale jak říkám, v platnosti by to mělo být od 1. ledna 2018. Pan von Weizsäcker Myslím, že můžeme udělat mnoho pro to, abychom ve stávající legislativě eh, lépe reflektovali principy, eh, které de facto dodržujeme, ale možná jenom implicitně, nebo které se prostě nějakým způsobem vyvinuly od toho roku 2010. Eh, je třeba to nějak jaksi přepracovat, například omnibus, že to samozřejmě je možné, možná by to pomohlo, ale nevím. Prostě těch možností je celá škála. Můžeme eh, říct světu, my zákon rozumíme tak a tak a budeme, a budeme implementovat tak a tak. Eh, my si myslíme, že zatím to může tedy takto eh, ošetřit všechny možné situace ekvivalence. Eh, je třeba posílit právní základ? Možná, to bude možná předmětem debaty do budoucna. Eh, pomůže, když to všechno dáme do jednoho textu? Já si myslím, že to je otázka politického rozhodnutí a musíme si vybrat, jestli chceme být rychlí a efektivní, a nebo na druhé straně, jestli to chceme mít eh, pěkně do detailu dopracované. Děkuji. A ještě se dívám na ty tři ESA, jestli se tomu chtějí vyjádřit. Děkuji, pane předsedo, také jen velice stručně. Takže v první řadě k otázce pana Gigolda, ke konvergenci, supervize. To je samozřejmě velice důležitý prvek. Já jsem se snažil o tom hovořit již na úvodu. A je to dobře načasovaný moment tím se zabývat. Zaměřujeme se na revizi EFS a systém v Evropě a máme tady příležitost mít silnější instituce a směřovat i ke konvergenci v té oblasti supervize. Není to jenom o rovnocenosti s třetími zeměmi, ale i o této konvergenci v EU. Určitě budeme muset posílit zdroje a alokovat více zdrojů tady do té oblasti konvergence rovnocenosti. Také, co se týče rovnocenosti, musíme mít přístup na základě proporčnosti a prioritizace. Například v našem případě bychom se měli soustředit na ty eh, chvíle, kdy se dává plná eh, rovnocenost, vzhledem k tomu, že ty supervizní orgány v třetí země, jejich základy pro zhodnocení riziky eh, by byly řízeny tedy z EU. Myslím si, že je tedy opravdu velice důležité, abychom měli zdroje, abychom se tomu mohli věnovat. A pohled z hlediska supervizora by se tedy měl uplatňovat, to je také velice důležité. A navíc tedy jak v EU, tak i mimo EU je důležité mít tedy eh, nejen stanovená ta pravidla, ale tu otázka, jak je implementovat, abychom se vyhli těm rizikům, tedy správně i umět řídit ta rizika. A pak globální standardy jako základ. Tady naprosto souhlasím s tím, co řekl Olivie. Globální standardy nen nenahradí samozřejmě eh, tu rovnocenost. A zase máme tu různé prvky i v té škále finančního sektoru, například v tom pojišťovnictví, tam na, no, samozřejmě je situace eh, jiná. Pokud tu nebudeme mít silné eh, globální, tedy mezinárodní standardy, tak ta záležitost rovnocenosti byla, řekněme, takovým katalyzátorem, jak se v tomto pohnout, pokročit a začít při přijímat eh, tedy ta pravidla, aby se i ty režimy boje proti rizikům mm, prostě eh, přibližovaly. Takže nyní v dnešní době je to mnohem jednodušší. Ano, je to složité, ale jednodušší tady zapracovat na těch eh, opravdu řádných mezinárodních pravidlech Můžeme na to nahlížet tedy trošku jinak. Zatím ta mezinárodní pravidla ještě nemáme, ale díky rovnocenosti se ten proces poměrně hodně posunul. Děkuji. Další příspěvek. Děkuji Markusy, abych zareagoval na ty tři dotazy. V první řadě otázka zdrojů. Když se dotazujete předsedu S ESA, na to, zda máme zdroje. Myslím, že by bylo nekonzistentní, kdybychom řekli, že zdroje máme dostatečné. My prostě potřebujeme si vyhradit zdroje na tu skutečnost, že tedy trhy jsou globální a, a že musíme mít koordinaci i na úrovni národní a regionální. Je to tedy zapotřebí mít nějakou tu rezervu zdrojů jak uvnitř EU, tak i mimo. Dále co se týče toho eh, dotazu těch takzvaných sliding scale, ptal se na to kolega Weizsäcker, a toho, jak eh, to, se to přesouvá z toho plného požadavku na tu plnou rovnocenost a pak přesunu finančních aktivit. Myslím si, že tady je důležité si uvědomit, že existuje nějaká střední cesta jako řešení a musíme se eh, zamyslet nad tím, eh, jak přistupují k řešení ty orgány v třetích zemích, můžete mít eh, clearing jenu nebo dolarů v Evropě, ale potřebujete registraci a supervizi v rámci tedy orgánů v našich jurisdikcích, takže to je zase důležitá skutečnost, kterou je třeba brát v potaz. My sami si uvědomujeme, že je třeba se dívat i na extra možnosti supervize, jakožto naše opatření. A dále systém rovnocenosti má důležité přínosy, co se týče stimulace, pobídek těch externích jurisdikcí směřovat k systému EU a být tedy taky plně spolehlivý jakožto systém, protože jsou to spíše tedy malé jurisdikce nebo méně významné. Takže tady určitě vidím přínosnost toho, když něco z těchto systémů převezmeme do toho našeho. A pak k MIFIDu, MIFIRu eh, tady a k tomu, co řekl Olivie, ano, tady je velice důležité, aby tato skutečnost byla vyřešena co nejdříve před začátkem 2018, protože jak uvnitř EU, tak mimo se všichni chystají na spuštění tohoto od ledna 2018. Andrea, děkuji zase k té otázce zdrojů. Sven Giegold eh, eh, se na to dotazoval. Ano, tady to hodnocení a efektivita, to je opravdu velice složitý úkol. Pak, eh, ale co se týče toho obezřetnostního systému dohledu stanoveného v EU, tady to musíme vnímat tak, že vlastně to, jak to funguje u nás, to spadá tedy do zodpovědnosti evropských orgánů. Klíčové tady ale je zajistit, aby, když se uděluje autorizace, je třeba uděli, eh, zajistit, že je tu dostatečná, řekněme, páka k tomu, abychom měli přístup k důležitým relevantním informacím, kontakty s příslušnými zaměstnanci, tedy, že můžete tedy plně zajistit, že ta eh, rizika byla řádně zhodnocena. Pak otázka eh, rovnocenosti a pak tedy ta supervize možných nedostatků. Komise v revizi eh, CRD navrhuje to, že jakmile to riziko překročí určitý práh, je třeba tady konzultovat eh, toho mm, supervizora na evropské úrovni. A pak další důležitý bod, který byl tak trochu ztrácen ze zřetele, to je otázka možnosti eh, vyřešení. Tady to je zase klíčové. Je třeba zajistit, že v případě krize eh, jasně chápete to, jak mohou eskalovat tedy ty ztráty na eh, nějaké mm, další společnosti a to je zase klíčové. A učinilo se to již také hodně pokroku v té otázce e, řešení a plánování možných řešení, ale samozřejmě je třeba to ještě zapracovat, zejména ve světle usazení e, podniků třetích zemích. Pak tě, ty globální standardy a to, co řekl Olivie. Já ale musím říci, že to ohodnocení bazilejského výboru je čím dál nápomocnější, protože má opravdu hloubkovou analýzu toho, jak se plní mezinárodní normy, například dnes Adam Farkas eh, v Číně provádí koordinované hodnocení eh, čínského eh, toho stanovení eh, otázek řešení likvidity, takže tady si myslím, že je to zase důležité pro to plnění mezinárodních pravidel ze strany třetí, orgánů třetích zemích. A to je, myslím, důležité i pro tuto naši záležitost. Děkuji. A teď se dostáváme k poslednímu kolu. Gelen za SAD. Paní Gelen. Děkuji, děkuji eh, všem za prezentace také za to, že jste se vyjádřili k otázce Brexitu. Já myslím, že ten materiál komise eh, byl velmi dobře naplánovaný, tam tomu, že tady jsou určité nekonsistentnosti v implementaci. A myslím, že z té dnešní diskuze by měla vzejít nějaká nová reforma. Nebudu si představit, že by to všechno pokračovalo stejně jako dosud. A ať už máme jakoukoliv reformu, tak by bylo dobře, aby byla praktická, pravedlivá a abychom se vyhnuli nějakém, nějakým příliš náročným požadavkům na ekvivalentnost, abychom se vyhnuli něčemu, eh, co bychom požadovali po těch eh, institucích ze třetích zemí, aniž bychom to eh, vyžadovali po těch našich. Takže otázka je, jak nalézt tu správnou rovnováhu, protože Kolikrát eh, nás někteří mimo Evropu kritizují za to, že se v Evropě opevňujeme a mě by zajímalo, jak chcete tu správnou rovnováhu nalézt a tak kolikrát víme, že to rozhodnutí není jenom čistě technické, kolikrát má i politickou dimenzu, dimenzi. A mě by zajímalo, jak chcete zajistit, aby nedošlo k tomu, že to bude předmětem politiky. Panu Kersnovi, v té materiálu komise se uvádí, že potřebujete více inspekcí na místě, více dat ze třetích zemí, co je asi správné, ale ty inspekce na místě mohou vyžadovat značné zdroje, mohou být velmi subjektivní. A proto by mě zajímalo, jak to chcete řešit. Už na to pozornilo několik kolegů, a zejména v kontextu Spojeného království, když se vy si uvědomíte, že tady je přibližně 330 tisíc produktů z těch asi 500 tisíců eh, organizací, tak to je obrovská výzva, kterou budete muset eh, řešit. A já si myslím, že samozřejmě z království bude shledáno ekvivalentní v okamžiku, kdy bude odcházet z EU, tak to budete muset začít řešit. A potom k regulaci clearingových center. Já chápu, že ESMA chce více informací o rizicích, Eh, kterým jsou tyto instituce vystaveny. A myslím, že tady jsou také argumenty, které eh, říkají, že by to mohlo vést k narušení nebo k ohrožení eh, ekonomiky EU a že by bylo dobře, aby tady došlo k lepší spolupráci regulačních a rolových orgánů. Teodor Stolojan je další řečník. Děkuji. Já mám jednoduchou otázku. Předpokládejme, že všechny kritéria ekvivalentnosti budou splněna, řekněme i v Británii, bude to znamenat něco jako mít evropský pas, Nina Jill využila eh, mnohem víc času, vy jste eh, toho času využil mnohem méně, tak se to vyrovnalo a pan Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli již samozřejmě mnohé k tématu eh, rovnocenosti zaznělo a byly vyjadřeny mnohé obavy ze strany mých kolegů. Nicméně já bych se chtěl soustředit na jednu konkrétní věc, která se týká toho režimu bankovního eh, řešení, protože tady také vyvstávají ty problémy z rovnocenosti a zde také jde o konzistentnost globálního přístupu Evropské unie v té eh, oblasti rovnocenosti eh, bankovní legislativy. My víme, že směrnice eh, bankovního eh, řešení tady se nepočítá zrovna s doložkami týkající se eh, rovnocenosti, ale víme, že řešení situace banky může mít dopady přeshraniční a může zahrnovat i třetí země zejména pokud se jedná o takové finanční skupiny, které působí na globální úrovni. Takže Eh, ohledně tohoto tématu, jak se zdá, panují problémy rovnocenosti, které ještě nebyly úplně dořešeny. Například, když používáme koncepty takového subjektu eh, řešení eh, situací bank nebo přímo skupin, které to řeší, tak v evropském kontextu by se mohlo hodit, že tu proto řešení těch subjektů, řešení situací bank, ty by se mohly zabývat situací třetích zemích a bylo by dobré tu mít tedy nějaká pravidla, na základě kterých by se v takovou situaci postupovalo. Pak druhá situace, ta, té se říká smluvní bail-in, článek 55 směrnice. Tady je takové pochybné, zda ta, ten návrh waiveru komise by vyřešil úplně veškeré problémy, eh, které by mohly nastat. A tady zase by mohla vystat otázka, zda by nějaký eventuální režim uznávání rovnocenosti mohl být užitečný právě pro takovéto situace. A toto vše vlastně je takovým příspěvkem pro tu globální otázku, kterou tu nadnesla již Pervanš Bereš, tedy zda by tu měl existovat přímo horizontální a konzistentní režim v oblasti rovnocenosti. Eh, a poslední kolečko odpovědí. Olivia Gesson. Děkuji. Ta první a druhá otázka byly v podstatě stejné. Asi budu muset zopakovat to, co jsem říkal už na úvod. Ekvivalentnost neznamená, že máte úplně stejná pravidla. Ekvivalentnost znamená, že já jsem tady mluvil o té eh, sestupující eh, stupnici, že to záleží na té úrovni propojení s tou eh, třetí zemí a kolik rizik mm, přenášíme z té země podobě těch transakcí. Takže jde o to, abychom si důvěřovali, abychom věřili tomu, že ta pravidla fungují podobným způsobem a čím vyšší je ta úroveň propojenosti, tím vyšší jsou rizika a tím více té důvěry musíme mít. Když ta propojenost je totální, tak musíme mít extrémně vysokou míru důvěry v ta pravidla druhé strany. Měl jsem s paní Gil, že v okamžiku Brexitu ta pravidla budou stejná a ta praxe bude stejná jako den předtím, ale otázka je, jestli to v případě té vysoké provázanosti eh, stačí na tu vysokou míru důvěry, to ještě bude muset předmětem analýzy. To je všechno, co k tomu teď můžu říct. Ta druhá otázka budou mít britské banky ten pas, to mít nebude možná, že to je, příště můžeme v tom našem převodu opravit, ten pas dostanete, když jste na jednotném vnitřním trhu a Británie, jak to teď vypadá, asi nebude součástí vnitřního trhu. Budou muset tedy britské banky požádat o ekvivalentnost, to teprve uvidíme, budou se posazovat ty oblasti, kde ta ekvivalentnost eh, je. A pak jsem moc nerozuměl tomu, co jste říkal o tom opevňování Evropy. V eh, jiných oblastech se o tom nehovoří, protože již smlouvy zajišťují přístup těch, eh, které jsou definovány v celé řadě oblasti regulace. Ta ekvivalentnost se neposuzuje právě z toho důvodu, že to vůbec není potřeba. Takže ta úplně mi není jasné, co se tím myslel tím tou pevností. Já si myslím, že my jsme pravděpodobně nejotevřenější prostor na světě, zejména e, v oblasti finančních služeb. Langel přesně popsal, co jsem také se snažil říct. Ano, když někdo není EU eh, kdy není, ne, nespadá pod naše soudy, pod naši jurisdikci, tak je potřeba to nějakým způsobem vyřešit. A my už to také obecně říkáme o těch eh, inspekcích na místích, o té spolupráci. To všechno jsou věci, které platí i v tomto kontextu. Stejně jako je to ve eh, vztahu ke Spojeným státům. Ano, má to určité dopady na zdroje a také si musíme uvědomit, že ta totožnost té legislativy není jediná věc, která se tady posuzuje. A čím více budeme ochotni aplikovat tento model na jurisdikce, se kterými jsme mohli propojit, tak tím více zdrojů si to bude vyžadovat pro nás nebo pro instituce kolegů. A poslední otázka pana Silvy Perery. Asi bych chtěl vyjasnit jedno nedorozumění. Není žádný ekvivalentní systém pro likvidaci bank, protože to nebylo potřeba? V případě likvidací bank potřebujete spolupráci, nepotřebujete ani tolik ekvivalentnost. Pokud budeme muset někdy řešit likvidaci nějaké velké bankovní skupiny, Spojeném státu nezáleží, jsme ekvivalentní nebo nám na tom také moc nezáleží, ale musí mít systém, který dobře spolupracuje, protože pokud společně takovou eh, eh, bankovní skupinu budeme schopni dobře likvidovat, tak se dostaneme do problému. A proto máme různá pravidelná setkání s eh, těmi americkými orgány a tak dále. Takže tady nepředpokládáme, že by došlo k zavedení ekvivalentnosti, protože upřímně nevím, koho by se to mělo týkat. A jde o to, abychom systematicky aplikovali mezinárodní standardy, abychom věděli, kdo by v jakém případě dělal co, kdyby došlo k nějakému problému a abychom se pravidelně stýkali eh, s našimi kolegy v těch zahraničních jurisdikcích, abychom například zvažovali různé scénáře, pokud banka X eh, eh, zkrachuje, tak jak by, to potom, jak by se potom postupovalo. Žádný jiný způsob mě nenapadá. A ještě bych eh, Jinak to eh, posouvání kvantnosti není úplně všelákem musíme si uvědomit, že eh, je potřeba, aby ty prostředky na záchranu bank byly k dispozici. A i v těch jiných zemích a potom někdy bude potřeba rozhodnutí dohledového orgánu. A pokud by ten příslušný orgán v Evropské unii dospěl k závěru, že ty záruky nejsou dostatečné, tak by ta zmíněná banka musela dát zpřístupnit další e, závazky které má jinde, pokud by ty prostředky na záchranu nestačily tady. Ale to je, myslím, trochu jiná otázka než eh, ekvivalentnost, o které tady dnes máme hovořit. Děkuji. Dívám se na další řečníky, jestli budou chtít také zareagovat. Já bych chtěl zareagovat na nejprve také tu zmínku o pevnosti Evropy, že se k nám těžko vstupuje, nebo že tady je těž obtížný přístup. Já bych chtěl zpakovat to, co říká Olivie. I já jsem na úvod říkal, že jsme teď v situaci, kde Evropská eh, unie má takový systém, že pokud eh, tady jsou nějaký, nějací účastníci na trhu, tak musí projít tím plným systémem, prvním postupem registrace, zatímco naopak my se prakticky v plné míře spoléháme na zahraničního regulátora. Takže si myslím, že je naprosto oprávněné, že ta rozhodnutí letnosti budou pečlivě připravená, protože v okamžiku, kdy ta kvalitnost je přisouzena nebo předělena, tak je to velká odměna, protože vám dává přímý přístup, omezený regulační eh, nebo dohledový režim, také s ohledem na náklady. A z toho pohledu si myslím, že bychom to neměli vnímat jako něco jako pevnost EU té eh, druhé otázce. Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, jestli máme mít vyšší pravomoci si vyžádat informace nebo intenzivnější spolupráci s těmi organizacemi ve třetích zemích. Jde o to, aby se ale zbytečně opakovala práce národních regulatorů, ale spíše jde o to, abychom se zaměřovali na ta rizika, která jsou relevantní pro EU jako celek. A ta odvrácená strana je zase to, jestli máme světné záruky, že ten zahraniční regulator má stejné priority u rizik v EU jako u svých vlastních rizik. Všichni máme omezené zdroje a já si myslím, že je naprosto pochopitelné, kdyby ten regulátor se první řadě zaměřoval na rizika eh, v jeho vlastní jurisdikci. Možná, že má i právní závazek k tomu takto přistupovat. A proto si myslím, že racionální je na to se dívat z jejich pohledu. Bylo by dobře neopakovat to práce, zase eh, se na sebe budeme muset eh, spolehnout. Jak to všechno financovat? Myslím, že bychom to měli dělat Eh, prostřednictvím eh, poplatku, protože my také eh, dostáváme poplatky od ratingových agentur a nebylo by tedy férové, kdyby ostatní to všechno dostávali zdarma. Takže my bychom také od nich měli dostávat poplatky v případě těch zahraničních agentur. Měli bychom mít tedy systém na základě poplatku. Děkuji. Andrea Maria. Já bych chtěl jenom zdůraznit to, co už tady říká Olivia Gersa o té likvidaci bank. My jsme měli je, minulý týden jeden úspěšný příklad, kde se právě řešila otázka přes hraničního plánu na likvidaci nějaké bankovní skupiny a v tom plánu se právě řešily ty struktury spolupráce tak, aby bylo možné eh, použít ty prostředky na záchranu i v jiné jurisdikci. No, aby ten systém byl efektivní v případě nějakých potíží. V případě nějaké velmi složité bankovní struktury, eh, eh, která má mezinárodní dopady. případě toho vztahu mezi EU a jinou jurisdikcí je potřeba mít eh, podobné plány, které se budou opírat o spolupráci s orgány třetích zemí. Ale je také důležité, abychom měli všechny potřebné nástroje, které nám umožní k tomu přistupovat eh, rezolutním způsobem. Děkuji. Gabriel nežádá o slovo. Tím se tedy dostáváme ke konci naší debaty. Děkuji vám za účast. Děkuji komisi i zástupcům agentur za tuto velmi užitečnou diskuzi. Má někdo něco k bodu různé? Já tady nic napsáno nemám. Nevidím, že by někdo něco hlásil. <clears throat> My eh, v rozpočtovém výboru se znovu sejdeme v 8 hodin večer eh, pondělí ve Štrasburku. Tím končím naši schůzi.